dostaneme k dalšímu bodu pořadu jednání. Eh, předseda obdržel od skupiny EPP požadavek na jmenování v rámci jedné delegace. Bude to připojeno k zápisu z tohoto zasedání a pokud nebudou žádné námitky a zápis bude schválen, tak se bude považovat i toto jmenování za schváleno. Jedná se o pana Dariuše Rozatyho a eh, o delegaci pro vztahy s Euronestem. Po tomto sdělení nyní budeme